Przewodniczący! Good morning, peace, colleagues. Dobré dopoledne, prosím, kolegové, posaďte se. Začneme. Dovolte, abych zahájil schůzi. A hned přejdeme k prvnímu bodu, což je bod, který jsme, doplněný, který jsme doplnili a který se týká krizové situace v Evropě kvůli přerušení provozu letecké dopravy. A ještě než začneme, dovolte pár informací. V kontextu nedávného vývoje, nedávných událostí a zde chci navrhnout tuto změnu eh, programu ve středu to, je, to jsou nové změny středečního programu. E, ještě navíc k těm změnám, které jsme přijali včera v 17.30. Jde tedy o další změny. Navíc za prvé vypustíme interpelace na radu. Rada mm, kvůli problémům s dopravou tento týden, tak e, pan López Carigo bude muset nás opustit ve středu v 18 hodin kvůli problémům s dopravou, takže vypustíme interpelace. Za druhé, zpráva Silvia Tykou o e, energetické úspornosti budov, tak to se přesune, poněvadž ta zpráva nebyla přijata v příslušném výboru v pondělí, tak se nebude projednávat dále. Zahrneme ústní dotaz ohledně zákazu eh, používání kyanidu při důlní, te- eh, důlní činnosti, takže to dáme hned po rozpravě o PNR a o SWIFTu. A Eh, takže tímto uzavřeme středeční program v 19 hodin. Opakuji ještě jednou. Vypustili jsme eh, ty body z programu, které nelze diskutovat, projednávat, je nelze. Eh, a proto ve středu skončíme s programem ne o půlnoci, ale v 19 hodin. Dotowany s převodničoncami grup politycznych. A mm, eh, konsultovali jsme o tomto s předsedy politických frakcí. Mám pan Kramer, chce slovo, prosím. Pan Kramer. No, 396 is not present, okay? 396. Není přítomen. Aha, problém se tím vyřešil, výborně. Pan Rubik, ano, prosím, pane Rubiku. Prezidenti. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se jenom zeptat, zda ve čtvrtek vůbec bude v parlamentu nějaké schůze, například výbory čistoa a tak dále, a zda budeme mít k dispozici tlumočníky a zda bude možné zde v parlamentu přijímat návštěvnické skupiny.